Evropské unie a jsem velice zvědavá, co komise nám předloží v této problematice. Děkuji. Děkuji paní Gebhardt. Tím tato rozprava je ukončena a hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. Další bod na jednacím pořadu jsou doporučení pana Léna. Týká se o e, posílenou spolupráci e, v oblasti Evropské patentové ochrany na čtyři minuty. Pane předsedo, dámy a pánové, zde se jedná po druhé o posílenou spolupráci a toto téma již v rodinném právu před několika měsíci jsme vlastně poprvé se rozhodli o posílené spolupráci podle Lisabonské smlouvy, nyní je to po druhé. Je to otázka rozhodnutí, které se dotýká procedurálního postupu. To je důležité. My nyní nediskutujeme o obsahu této tematiky, o tom se bude diskutovat později. Také bych chtěl ještě na začátek poznamenovat, poznamenat, že jsem eh, velice pozitivně ocenil, že je zde zastoupen, zastoupeno také maďarské předsednictví. Je to vlastně jakási premiéra, že zde máme zástupce eh, tohoto předsednictví. Od roku 2001 diskutujeme o otázce evropského patentu na základě návrhu Evropské komise. Parlament Ehm, měl k dispozici konkrétní zprávu, kde byly nastíněny jednotlivé možnosti řešení. A v radě nebylo možné dosáhnout eh, k jednotnému názoru. Byly tady dva problémy. Jednak problém soudu, příslušnosti soudu, ale především zde byl problém ujednání o jazyku. Soudní problém se brzy pravděpodobně vyřeší v souvislosti s rozhodnutím, které bude přijato začátkem března, kde budeme vědět, co se dá realizovat a co nikoliv. Co se týče ujednání o jazyce, zde jsme nepostoupili. Belgické předsednictví na podzim minulého roku muselo konstatovat, že zde definitivně není možné řešení, tedy z hlediska jednomyslného rozhodnutí, což je požadováno podle ustanovení Lizabonské smlouvy. Existují zde diametrálně rozdílné eh, hlediska. Víte, že v EU máme 23 úředních jazyků, které jsou rovnocené a na druhé straně víme, že mm, překlady patentů představují obrovské náklady. A v pozadí máme stále problém, který spočívá v tom, že pokud přeložíme e, patenty do všech těchto jazyků, nehledě tedy na problémy příslušnosti soudů, bude to představovat pro malé a střední podniky obrovskou zátěž, takže tyto podniky nemohou přistoupit na tento systém. Patenty e, podle podle současného ustanovení eh, v rámci tedy těchto jazykových ujednání nebudou eh, moci být využívány malými a středními podniky. To se musí změnit. Evropský parlament od roku 2000, nevím jak často, ale velice často Evropský parlament přijímal usnesení a požadoval pokrok z hlediska eh, patentního práva, zvláště z hlediska nové Lisabonské smlouvy. Já si myslím, že dnes to již stačí. My jsme požádali, aby zde eh, nastala spolupráce, aby se předrošilo řešení, komise využila této iniciativy, eh, rada se snažila o schodu, bylo to 16 proti 5 hlasům. Mezitím máme zde 25 členských států, které podporují tento návrh. Já si myslím, že je na čase, abychom udělali krok před a aby Evropský parlament eh, dal svůj souhlas k tomuto řízení, tak abychom konečně zahledli světilko na konci tohoto tunelu. Víte, že v Evropě nemáme příliš mnoho zdrojů, ale máme zde kreativitu, máme zde inteligenci, v rámci tohoto kontinentu. A proto je velice důležité, aby tyto ideje a tato kreativita byla předmětem ochrany. Podívejme se na Čínu, na Indii a na mnoho dalších nových ekonomik, které se nyní rozvíjejí a tam požadujeme, aby došlo k ochraně duševního vlastnictví a přitom toho nejsme schopni ani v Evropě, proto je nezbytné, abychom zde pokročili na cestě k evropskému patentu. Proto na vás apeluji a byl bych rád, kdybyste podpořili tento návrh na posílenou spolupráci. Děkuji panu zpravodaji. A nyní dávám slovo paní Gery, která bude hovořit za radu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. To je něco podobného, co jsme slyšeli v předchozí debatě. Vážení poslanci, je mi ctí, že mohu dnes před vámi vystoupit. Jak právě mluvil, říkal pan Léne, přítomnost předsednictví v pondělí je důsledkem významu této záležitosti. Především chci poděkovat Evropskému parlamentu za konstruktivní přístup ve snaze vylepšit podmínky pro získání patentové ochrany v Evropské unii. Chci také poděkovat předchozímu belgickému předsednictví za odhodlání, za snahu podpořit jednotnou ochranu patentů. Za druhé bych vám chtěla oznámit, že dnes dopoledne Rada převážnou většinou rozhodla, že si vyžádá váš souhlas ke schválení rozšířené spolupráce v této oblasti. Za předpokladu, že vy udělíte souhlas, Rada pro konkurenceschopnost 10. března má schválit rozhodnutí o schvalování. Maďarské předsednictví se domnívá, že zvlášť důležité je posílit konkurenceschopnost Evropy a podpořit malé a střední podniky, které fungují v Evropské unii. Je to naše společná odpovědnost protože jsou jednou z hnacích sil, hnacích motorů konkurenceschopnosti jak na evropské úrovni, tak celosvětově. Od samého počátku bylo jasné, že jedním z klíčových prvků, které poslouží tomuto účelu, bude vytvoření evropského patentu, který se však bohužel více než 30 let zdržel. Zachování statutu quo není možností. Každý rok se vynakládají miliony eur na překlady a na administrativní záležitosti, abychom zajistili patentovou ochranu v 27 různých právních řádech Evropské unie. V USA vynálezce dostane patent na celé území Spojené, Spojených států za částku, která je ekvivalentní 2850 eurům. V Evropské unii to stojí 20 tisíc eur pouze pro 13 členských států. Podle výpočtů Evropské podniky trpí ztrátami, je to 8 až 10 milionů eur, vzhledem k tomu, že nemáme evropský patent. Nehledě na to, nakolik lépe by se tato částka dala použít, kdyby se použila například na technologický výzkum. Vnitřní trh z hlediska ochrany patentů v současné době vůbec neexistuje. Žadatel musí pracovat se 27 samostatnými právními řády. A v praxi se proto o ochranu usiluje pouze na určité části území EU a tím vznikají závažné problémy, pokud je o volný pohyb zboží, které je chráněno patentem v některých právních oblastech, zatímco v jiných územích je možné toto zboží volně vyrábět. My jsme vždy chtěli skutečný evropský patent, který by pokrýval území všech 27 členských států. A hluboce litujeme toho, že vyjednávání, která se týkají jazykového režimu, uvázla na mrtvém bodě, aniž bychom měli určité vyhlídky na dosažení dohody v nejbližší budoucnosti. Také musím zdůraznit, že rozhodnutí, nebo ti, kdo přijímají rozhodnutí v EU, jsou pod velkým tlakem, abychom v této oblasti dosáhli rychlého pokroku. Hodnocení o inovacích potvrzuje, že už teď máme velkou mezeru mezi tím, jak si vede v oblasti inovací EU a Japonsko a také Spojené státy. A velké nově vznikající ekonomiky nás velice rychle dohánějí. Patenty nejsou jediným faktorem, faktorem, který určuje činnost v oblasti inovací, ale jejich význam je všem jasný. Každý rok pracujeme se stejnými pravidly a náš systém je stále méně atraktivní a konkurenceschopný. Za těchto okolností převážná většina členských států má za to, že jednotná ochrana patentů v režimu rozšířené spolupráce i jedinou možností pro současnou chvíli. 27 členských států předložilo oficiální žádosti s výhledem na zavedení rozšířené spolupráce. Jednoznačně očekávají, že v přiměřené době dosáhneme viditelných výsledků. My, co by předsednictví, uděláme vše, co bude v našich silách, abychom dosáhli velkého pokroku v této oblasti. Na druhou stranu, předsednictví musí věnovat pozornost námitkám a výhradám, které vyjádřilo Španělsko a také Itálie. Ráda bych se obrátila na vážené španělské a italské poslance tohoto parlamentu v jejich mateřštině. Především bych chtěla říct ctěným poslancům ze Španělska, že věříme, že prostřednictvím posílené spolupráce, rozšířené spolupráce, a na základě vytvoření jednotného systému ochrany patentů děláme důležitý krok vpřed k situaci, kdy jednotný systém ochrany patentů bude pokrývat celé, všechny členské státy a celé území Evropské unie. A nyní našim italským kolegům bych chtěla říct, že v každém případě chci zdůraznit jednu věc, abychom se vyhnuli veškerým nedorozuměním. Žádný podnik, žádný jednotlivec bez ohledu na to, ze kterého je členského státu, nebude trpět tím, že by nemohl využít ochrany. Děkuji, pane předsedo, za, paní předsedkyně, za trpělivost a těším se na spolupráci s tímto parlamentem v této věci. Děkuji. Děkujeme, <clears throat> paní Jury. A nyní poprosíme pana komisaře Barniera. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, poslanci Evropského parlamentu, to, co zde navrhuje pan Lene, pokud jde o posílenou spolupráci v této oblasti, představuje podle mého názoru opravdu velice důležitý krok pro zjednodušení života našich podniků, vynálezců v oblasti konečně jednotného patentu patentové ochrany v Evropě, protože to je opravdu veliká slabost Evropy. Já bych řekl, že je to opravdu nepřípustné, pokud jde o konkurenceschopnost našeho kontinentu v této velice těžké konkurenční situaci. To, že nejsme schopni chránit lepším způsobem rozumnějším způsobem naše vynálezy, naši kreativitu v oblasti průmyslových odvětví. Právě proto 13. ledna 2010 došlo i k mm, tomu, že jsem mezi vás přišel, kde jsme o tom hovořili několikrát. Několikrát jsem měl možnost na toto téma s vámi diskutovat. Tak jak už eh, se tomu vyjádřil i komisař, který byl zodpovědný za tuto oblast minulosti. My jsme přišli s, určitou, s určitým návrhem a to i díky vůli belgického předsednictví. To bylo ještě posíleno tímto způsobem, zlepšeno celý tento návrh díky belgickému předsednictví. Ovšem nepovedlo se nám dosáhnout v rámci tohoto dosie jednotného postupu, který jsme si přáli. A právě proto mm, jsme začali hovořit v rámci nového rámce Lisabonské smlouvy o možnosti posílené spolupráce. Komise reagovala okamžitě, pokud jde na o tuto otázku, jak už se o tom zmínil pan Lene, to znamená na začátku mezi 12 členskými státy. To jsou, nyní ovšem máme 25 členských států, které jsou ochotny k této posílené spolupráci, a které připravují právě tuto spolupráci tohoto typu posíleného typu v oblasti patentové ochrany. Maďarské předsednictví po belgickém předsednictví rovněž projevilo velikou vůli. Ráda bych jim, rád bych jim poděkoval za tuto angažovanost a opravdu jsem velice rád, jsem velice vděčný i vám, pane Léne, a členům vašeho výboru za skutečnou hnací sílu společně s celým výborem Jury při pokroku v této práci, v tomto dosie a v dosažení žádaného cíle. Ano, Samozřejmě, že víme, že chcete, aby tato posilná spolupráce zahrnovala co možná nejvíce členských států a já skutečně doufám, že postupně to budou všechny členské státy, které budou moci využívat tohoto návrhu. Jako jsem se o tom zmínil, mm, je to politicky akceptovatelný návrh pro všechny členské státy a je to nezbytné pro naše podniky. Samozřejmě, že chceme, aby to bylo co možná nejjednotnější postup, aby tento tato nová ochrana představovala ochranu pro naše podniky i vynálezce. Já jsem odpovědný za vnitřní trh jakožto komisař a opravdu se budu snažit o to, aby, zde, aby jsme dosáhli kompatibility ve spolupráci v této oblasti na základě smlouvy, především na základě těch pravidel, které se dotýkají fungování vnitřního, jednotného vnitřního trhu. To znamená, že pokud jde o jednotnou patentovou ochranu, přesně jak to bylo řečeno, mm, italsky i španělsky paní Děry, Eh, bude přístupná pro všechny podniky Evropské unie bez ohledu na to, ve kterém členském státě jsou etablovány. To znamená, že nebude představovat žádnou diskriminaci, kromě ochrany, společné ochrany, patentové ochrany, to bude ochrana, která bude stejného charakteru pro podniky, pro vynálezce v Evropské unii, ať už jde o mm, procedury, které se dotýkají racionalizace, nebo například i náklady, které jsou spojené s překladem, které budou tímto dopadem sníženy. Už jsme při, mm, začínáme připravovat analýzu dopadu celého tohoto projektu a i hloubkovou analýzu ekonomického dopadu těchto návrhů. Je nám líto za komisi, že není možné dosáhnout dohody mezi 27. Ovšem uděláme všechno pro to, abychom realizovali to posílenou spolupráci, co možná nejrychleji. Mm, doufáme, že i březnová rada se v tomto smyslu vyjádří, protože budeme potřebovat i různá konkrétní nařízení pro implementaci této posílené spolupráce, tak abychom opravdu rychle postoupili v této přidané, skutečné přidané hodnotě pro naše podniky v Evropské unii. Ještě jednou vám děkuji za podporu a i za vaši pozornost, kterou věnujete tomuto tématu. Děkuji panu komisaři Barnierovi a jako další následují řečníci jménem jednotlivých frakcí. Nejprve pan kolega Baldassare za EPP. Grazie presidente, egregio commissario, colleghi e... Děkuji za slovo, pane předsedo, vážený pane komisaři, milí kolegové. Skutečně došlo k veliké dynamice na straně Evropského parlamentu, rychlosti, kterou jsme prokázali, jak jsme schopni reagovat na tuto legislativu, která se zabývá fungováním vnitřního trhu. Rozprava o evropské mm, patentu je na našem programu již mnoho let, ovšem návrh eh, směrnice v oblasti překladu pro tuto oblast se byly zahájeny pouze v loňském roce v červnu a v prosinci loňského roku rada poukázala na nedostatek jednotného postupu nebo nemožnost dosažení jednotného postupu v blízké budoucnosti. Parlament velice rychle reagoval na celou problematiku. Já doufám, že to bude i příkladem do budoucna, protože se nám povedlo skutečně velice úžasným způsobem připravit tuto legislativu velice rychle a velice efektivně. I přesto, i když nechci hovořit eh, za mou zemi, která v současné době je proti této posílené spolupráci, protože si myslím, že patentové záležitosti jsou nesmírně důležité, klíčové pro rozšíření podnikového a podnikatelského prostředí celé Evropy. Dovolte ovšem alespoň několik zásadních záležitostí z legislativního hlediska a rovněž z pohledu do budoucna na patentovou ochranu. Myslím si, že když budeme hlasovat pro tuto posílenou spolupráci, bude to znamenat systematickou legitim, legitimizaci využívání interního trhu, využívání tohoto nástroje na interním trhu, tohoto nástroje, který by měl být nástrojem mm, vlastně poslední ochrany, řekněme. Měli bychom se podívat, měli bychom si uvědomit, že to je oblast, která se dotýká všech eh, eh, záležitostí vnitřního trhu. V Evropském parlamentu když reagujeme na, analyzujeme jinou problematiku, mm, je velice důležité, abychom přišli s jednotným pohledem na jednotlivé návrhy. Samozřejmě, že je důležité, aby to vše bylo uděláno v zájmu našich občanů. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Baldasarovi a teď je pan kolega Rabkaj za frakci SD. Pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně, zdůvodnění, které předložil zpravodaj, je správné. K tomu nelze nic dodat a má frakce proto nebude souhlasit s posílenou spoluprací. Jako v každých, eh, každé jiné frakci tady mm, mm, byly různé eh, různá stanoviska, to je legitimní, to bychom si všechno měli vyslechnout, ale myslím si, že to, co řekl zpravodaj mm, a co řeklo předsednictví rady, pan komisař, nám ukazuje, že teď nastal čas. Nemůžeme už dalším časem mrhat. Ono to není tak, jak mnozí říkají, jako kdyby to všechno mělo eh, jít unáhleně a rychle v diskuzi, Ne argument je nesprávný, e, stejně tak jako řada jiných argumentů je nesprávných. E, tady se nediskutovalo nejprve o jazykové otázce od okamžiku, kdy komise předložila svůj poslední návrh v posledním roce, minulém roce. O jazykovém režimu se diskutuje už e, minimálně 10 roků, možná déle. To není nic nového. A kdo se podívá na to, jak v posledních měsících se předkládaly nejrůznější modely jak se o nich diskutovalo, tak nemůže říct, že se nediskutovalo dostatečně. Teď eh, se musí ten úzel, tak říkajíc, protnout. Druhý argument, který vždycky bývá předkládán, je, že ničíme vnitřní trh. Eh, my vlastně žádný takovýto jednotný trh v otázce patentů nemáme, takže ani nemůže být zničen. A když eh, si ujasníme mm, to, že jednotný trh skutečně potřebuje takovýto jednotný patent, tak tím nemůže být celkový trh zničen. Nejhorší případ by byl, že bychom zůstali u statutu quo, ale myslím si, že takto eh, to bude dobré. A třetí argument, eh, který se cíleně předkládá, je to, že parlament by svým souhlasem s posílenou spoluprací se vzdal svých práv. Ale to vůbec není pravda. Doporučil, abychom se podívali do Lisabonské smlouvy. Doporučil, abychom se podívali do našeho jednacího řádu. Protože eh, se nevzdáme žádného práva, když budeme souhlasit s posílenou spoluprací. A až to začne, tak všichni si naše práva ponecháme. Práva konzultační, samozřejmě v otázce jazykového režimu, to je jednomyslné. Spolurozhodování eh, v případě případě jednotlivých patentových řádů a také e, souhlas e, se otázkou e, soudnictví. To všecko tady zůstane a nebude to tak, jak se říká. Opak je pravdou. Děkuji panu kolegovi Rabkaj, Robkarovi a dvě, na dvě minuty teď má slovo paní Wikström za frakci ALDE. Děkuji. Na úvod bych chtěla poděkovat panu Lénemu za vynikající práci této věci a také panu komisaři Barnierovi, který velice účinně a úspěšně na celou věc navázal. Jak už jsme slyšeli, o této věci se už jedná celá desetiletí. A já myslím, že je pravda, že rada nedosáhne jednomyslnosti, kterou vyžadují smlouvy, aby přijala rozhodnutí. A proto řada členských států rozhodla, že v této oblasti zahájí posílenou spolupráci. Musíme ovšem chápat, že je to otevřená forma spolupráce. Všechny členské státy jsou vítány, všechny se k ní mohou připojit, když si to budou přát. Otázka, kterou se dnes musíme zabývat, je, zda by Evropský parlament měl vyslovit souhlas s žádostí Rady o posílenou spolupráci. Moje skupina a skupina liberálů se domnívá, že Evropský parlament by měl vyslovit souhlas s tímto rozhodnutím v souladu s doporučením pana Léneho abychom poskytli ochranu vynálezům nebo vědeckým objevům, je nesmírně důležité, abychom uplatnili tvůrčí přístup a abychom tyto věci využili tak, aby to vedlo k dalšímu růstu a vzniku pracovních příležitostí. V současné chvíli je velice obtížné, aby jednotlivec, vynálezce nebo nějaký podnik pokryl náklady na ochranu v celé Evropské unii. Je to velice složité a nákladné, jak jsme slyšeli. A americký patent teď stojí asi 1500 eur, když to ten evropský stojí přes 20 tisíc eur. To je jedenáctkrát víc. To je opravdu nepřijatelné. Nadnárodní společnosti, které mají velké zdroje a které mají také právní poradce, to vždycky nějak zvládnou, bez ohledu na to, jak je ten systém nastavený. Jde o jednotlivce, o jednotlivé vynálezce v Evropě kteří platí za to, jaký teď systém Evropa má. A je na čase, aby také dostali ochranu za to, jakého pokroku sami dosahují. Abychom mohli vytvářet pracovní místa, která tato unie tolik potřebuje, je na čase něco udělat. Nesmíme ztrácet čas. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Wikström a e, další je e, jménem Zelené frakce paní kolegyně Lichtenberga. Má dvě minuty. Děkuji. Vážení kolegové, kolegyně, Evropský patent by pravděpodobně pro některé oblasti ekonomické a vědecké přinesl vylepšení. I když musím říct, že pravděpodobně naděje jsou trošku přehnané, které se vkládají do eh, tohoto patentu. To si musíme říci eh, upřímně. Já tady především Mm, mluvím, chci říct něco proti posílené spolupráci. Před nedávnem eh, jsme zažili podobnou věc eh, s rozvody v rámci posílené spolupráce. A teď bezprostředně po tomto rozhodnutí máme další téma mm, eh, v rámci posílené spolupráce. Zase to máme na stole. Jestliže toto schválení prosadíme, tak budeme Eh, stále více eh, mít této posílené spolupráce, protože cesta eh, dohody s radou je dosti namáhavá. A dámy a pánové, to jsme v konventu tenkrát si takto nepředstavovali, když jsme mluvili o posílené spolupráci. Eh, good governance, to je něco, o čem velmi eh, často mluvíme a to v sobě skrývá také jeden prvek a sice eh, přehlednost a jasnost. Přehlednost a jasnost můžeme, toto mohou můžeme docílit různými formami v různých oblastech, mm, ale není možné to podpořit v rámci posílené spolupráce. To považuji za veliký problém do budoucna, jestliže mm, se budeme zabývat různými tématy a budeme pro tato témata mít vždycky různé podskupiny států, které se budou budou zasazovat o jedno téma. Ono je hezké říkat, eh, dobře, ostatní eh, mohou také se k tomu přidat, ale za jakých podmínek? Já jsem si myslela, že tentokrát, eh, na rozdíl od všech let předtím, tentokrát budeme mít šanci na dohodu, kdybychom byli vyjednávali trošku déle cestu posílené spolupráce v oblasti patentů nepovažuji za správnou cestu a proto nebudu s touto úpravou souhlasit. Děkuji paní kolegyně Lichtenberger a další na minutu jménem eh, frakce EKR eh, e kolega z Jobro. Děkuji za slovo. Už několik let v Evropské unii probíhají diskuse o zavedení jednotné patentové ochrany. Podle odhadů by zavedení mohlo snížit náklady na patenty pro podniky na území Evropské unie. Toto je nesmírně důležité, především pro oblast malých a středně velkých podniků. Toto je rovněž směr, kterým jdou návrhy a doporučení Evropské komise. Nicméně měli bychom věnovat pozornost některým kontroverzním bodům v rámci této diskuze. Jak již bylo řečeno v průběhu diskuze zde Eh, v tomto sále, je to záležitost překladu. Překladu Evropským patentovým úřadem, které budou probíhat, nebo které budou provedeny pouze do třech jazyků. Já si myslím, že by to mělo být opětovně zváženo. Proč rovna tyto tři jazyky a ne ostatní jazyky? Myslím si, že to by nám rovněž mohlo přinést konkurenční výhodu, konkurenční výhodu jenom těm podnikatelům, kteří používají tento jazyk. Děkuji. Děkuji paní kolegyně a teď následuje jménem EFT frakce pan kolega Betten na minutu. Děkuji, pane předsedo. E Už se pokusila vytvořit evropský patent, když se v radě nepodařilo dosáhnout jednomyslného hlasování. Ovšem komise chce postoupit ku předu a to, že komise chce postoupit ku předu, je další příklad toho, jak EU buduje jakousi impérii. Tento návrh je, nez, je zbytečný, bude znamenat další administrativu, další náklady pro ty společnosti, které inovují. Takže kdo je pro? Pohání to 12 zemí, patří tam také Spojené království. Nikoho by nemělo překvapit, že britská koaliční vláda stojí právě za takovýmto krokem. Stejně jako předchozí vlády stály za většinou projektů Evropské unie, které měly být opakem. Kdyby se eh, konzervativní strana zamyslela nad tím, že můžeme mít i patent na pokrytectví, možná, že by z toho měla velké zisky. Děkuji panu kolegovi Betnovi a teď nás sledují další zaregistrovaní řečníci. Začíná paní kolegyně Galo, má dvě minuty. Merci, monsieur le président. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisáři, milí kolegové, milé kolegyně. Už od samotného počátku historie lidstva se zabýváme otázkou života a smrti. To chápu. Ovšem to, že už od roku, od 70. let e- Evropská unie není schopná překonat problémy v oblasti evropského patentu, to je opravdu zoufalá situace. Především dovolte, abych poděkovala za vytrvalost a tvrdou práci pana Leného v tomto ohledu. Ráda bych poděkovala za velikou pozornost, kterou věnoval i našim španělským a italským kolegům v tomto ohledu. Já rovněž jsem naslouchala jejich argumentům a mohu říct, že, že jim opravdu rozumím. Dokonale rozumím. Ovšem dneska nehovoříme o vyřešení jazykové otázky, lingvistické otázky. Návrh Evropské komise z 1. července 2010 se věnuje právě lingvistickým otázkám Evropského patentového úřadu a účinnosti, se kterou přistupuje k této oblasti. Ovšem, tato lingvistická debata dneska není na programu dne. Hovoříme o tom, jak umožnit 27 v případě pokračovat, v případě, že chtějí pokračovat v tomto ohledu, využít posílenou spolupráci a zároveň na základě požadavků našich podniků. Chceme vyřešit tuto otázku, protože jedenáctkrát více platí naše podniky za patenty, než je tomu v Americe. Hovoříme o tom, nebo chceme poukázat na to, že Evropský parlament prokázal svou um, to, že dostal určité, no, um, určité určité dospělosti v této oblasti. Je to politická záležitost velice citlivého charakteru, musíme ji vyřešit, musíme pomoci uh, tomuto těmto doporučením pana Leného v tomto dlouhém boji a na této dlouhé cestě v dosažení celoevropského patentu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní kolegyně Galo. Paní Flašíková Beňová není přítomná, ne, takže na jednom minutu následuje pan kolega Kožušník. Pane předsedající, dámy, dámy a pánové, pane komisaři, americký prezident Obama ve svém každoročním projevu o stavu Unie

Děkuji, pane předsedo. Evropská unie je založena na hodnotách jako eh, eh, rovnost, solidarita a uctívání všech eh, jazyků. My, Španělé, podporujeme myšlenku patentového systému pro celou Evropu. A proto bych také rád pogratuloval panu Lénemu k této části zprávy. V případě tak důležité otázky je posílená spolupráce eh, takovým posledním prostředkem eh, k tomu, abychom naplnili řadu podmínek. Z našeho pohledu posílená spolupráce, o které budeme zítra hlasovat, je rozpor k článku 118 a 326 smlouvy. A ještě jedna věc. Myslím si, že Rada tady eh, změnila pravidla hry nová smlouva bude velice důležitým nástrojem, ale nemůžeme tady teď volit různé rychlosti pro Evropu. Celá řada zemí podporuje posílenou spolupráci, ale budeme určitě trpět následky toho všeho. A rada a komise však, že toto udělají, tak potom budeme, může se stát, že prohrajeme všichni. Řečník byl vyzván, aby hovořil pomaleji. Ano, máme dvě minuty říká řečník. Mm, dobrá, 850 eh, milionů máme k dispozici. Eh, ehm, jen Myslím si, že když se podíváme na 850 ehm, milionů dobrá, to je jedna věc, ale můžeme přejít k angličtině, tak potom um, to bude jen um, 12, je to něco, co pomine Španělsko tady nebylo obviněno, ale jsou tady jiné země, které se zasazují. To je otázka politická a e, já e, si myslím, že musíme skutečně dávat pozor, abychom tady e, nepochodili špatně s byrokratickými manévry. Statisíce španělských podniků tímto bude trpět a to je něco, co se týká také Evropské unie. Je to nasměrováno proti právu občanů, aby se vyjadřovali ve svém vlastním jazyce. Je to jasná diskriminace kompetencí, je to narušení našich pravidel a také právní nejistota. Tato bitva byla eh, započata eh, ve velikém hm, spěchu a je možné, že se to dostane ještě před jsou, tyto tři instituce se musí dohodnout a musí začít přemýšlet o tom, jak postupovat kupředu. Chtěl jsem říci, že to odporuje duchu smlouvy, kterou eh, Španělé uctívají. Děkuji panu kolegovi eh, Lopezi Justurisovi Whiteovi. Další kolega Bellinger má minutu. Non è più tollerabile, signor Presidente, l'assenza di un brevetto. Myslím si, že je opravdu neakceptovatelné to, že zde nemáme evropskou patentovou ochranu. Všichni v Evropě jsou postiženi tímto nedostatkem patentové ochrany. Platíme asi desetkrát více než naši rivalové v Japonsku či v Spojených státech. A to je jeden z důvodů, proč naše ekonomika selhává. Samozřejmě, že je zde i problém s jazykovou úpravou. Máme zde nyní Ovšem novinku 25 států ze 27 se dohodly, to znamená, že politický obrázek se mění, snad dojde k pozitivnímu vývoji v tomto ohledu. Možná bychom mohli věnovat větší pozornost eh, jazyku toho, kdo žádá o patent. Všem by se nám líbilo to, aby italština byla podporována, aby eh, byla využívána. Ovšem tento aspekt je zde, jak si je na něj zapomenuto. Právě na tomto poli bychom měli bojovat eh, v rámci tohoto, této záležitosti. Děkuji panu kolegovi Berngerovi a teď kolega Masip Hidalgo má minutu. Este procedimiento es un montaje. Nesmíme si dělat iluze. Celý tento postup byl nastavený tak, aby se francouzové a Němci dostali před Španěly. Jde o jazyk, kterými mluví několik milionů, několik set milionů lidí i ve zbytku světa. Je to víc než v celé Evropě. Je i před italštinou. A jak už bylo řečeno, italština a španělština jsou uznávány jako jazyky v patentovém procesu. Znamená to, že důležité země a společnosti v digitálním světě jako BlackBerry, Nokia, Siemens – navzdory pokusům zablokovat to v Evropské unii, snad se to všechno podaří. My nevíme, jak to nakonec dopadne, ani nevíme, jaké nástroje někdo využije nebo využijeme nakonec. Ano, potřebujeme posílenou spolupráci, ale neuspěchejme to. Měli bychom to všechno nejdříve konsolidovat. A neměli bychom se snažit prosadit tento politování hodný návrh, který jsme slyšeli dnes dopoledne, co se týče rady. Jsem rád, že mohu mluvit španělsky. Děkuji panu kolegovi Masip Idalgovi a další pan kolega Melcer má minutu, minutu 30. Děkuji, pane předsedo. Vícejazyčnost je, jak známo, zrcadlem kulturních a jazykové mnoho eh, vrstevnosti Evropské unie a to je velice důležitý aspekt. Spor o jazyk v případě evropského patentu ovšem sebou eh, se utrval už víc než 30 let. Je to 30 let, v kterých evropské firmy eh, se bojují s velikými náklady za předklady a mají z toho také velké konkurenční nevýhody na trhu takovéto hodnoty jako eh, patenty se těžko asi vyjadřují v číslech. Ehm, ehm, zatímco, když se podíváme třeba na úvěry nebo ratingy, tak je to eh, jiná situace. V tomto smyslu, když se podíváme na postup posílené spolupráce, eh, tak alespoň v části nového patentového práva v Evropské unie, v kterém by se překládalo do němčiny, angličtiny nebo francouzštiny, tak by něco takového znamenalo něco jako byrokratickou úlevu. O to více, že angličtina angličtina v některých oblastech, jako je informatika nebo medicína, platí za odborný jazyk a nalézá univerzální uplatnění. V neposlední řadě, když, se, když budeme uplatňovat důsledně tyto tři jazyky, angličtinu, francouzštinu, němčinu, tak velký, eh, velká část obyvatelstva eh, je můžeme oslovit. A nová úprava posiluje, a to mě osobně velice těší, posiluje postavení německého jazyka, eh, který podle šetření z roku 2006 mm, je nejvíce mluveným mateřštinou v rámci Evropské unie. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Melcerovi a teď se dostáváme k postupu Catch the Eye a rád bych jako dalšího paní, paní kolegyně Cavalio, uděluji slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážený pane komisaři. Paní ministrině, vytvoření evropské patentové ochrany posílí technologický vědecký výzkum v Evropě a to si myslím, že je nesmírně důležité. I přesto mám určité obavy, pokud je o eh, jazykový režim, který byl zvolen. Já si myslím, že by bylo nejlepší využít pouze angličtiny. Ovšem na základě tohoto systému, to, že to rozšíříme na ostatní jazyky, tak možná bychom měli zvážit i portugalštinu. Konkurence je globálního charakteru z těch západních uh, Eh, jazyků si myslím, že právě portugalština je po angličtině a španělštině nejrozšířenější na světě. Děkuji paní kolegy Gavalio a další paní kolegyně Herzog. Thank you, chairman. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vytváření znalostí v Evropské unii bylo vždycky prioritou. Když se to daří. Nicméně zpráva poznatků není v Evropské unii až tak úžasná. Velice mě mrzelo, že belgickému předsednictví se nepodařilo uzavřít směrnici o patentech podle plánu, ale skutečně doufám, že maďarské předsednictví udělá všechno to v nadcházejících měsících, abychom dospěli k další fázi, což je posílená spolupráce. Čas je jediný stroj, který není obnovitelný. Čaj, čas, o který přijdeme, se nám nevrátí. Nezachráníme Evropu jenom přes úsporné programy. Potřebujeme znalosti musíme se rozšiřovat a proto je naprosto zásadní pro Evropu jako takovou, abychom patenty s posílenou spoluprací anebo na základě společné evropské směrnice prosadili. A já přeji hodně úspěchů v těm, kdo se o to zasazují. Samozřejmě jako Maďaři budeme mluvit maďarsky, nebo přijdeme o maďarštinu, ale to je malá cena, kterou zaplatíme za výhody, které to všem přinese. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Hercog a další pan kolega Mandas. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu komisaři za to, že se vyjádřil tak stručně během eh, slyšení, eh, slíbil, že se bude zabývat otázkou evropského patentu a eh, za to mu chci poděkovat a také chci poděkovat panu Lénemu. A Teď už eh, nám zbývá jen rozhodnout, jestli budeme souhlasit s posílenou spoluprací. To je první věc, kterou musíme udělat. A eh, velice eh, ovšem lituji toho, že se tady dělá eh, rozlišení mezi kulturními aspekty a důležitostí jazyka a mezi praktickým využitím jazyků, protože eh, návrh, který máme teď před sebou, eh, byl používán našimi členskými státy po dobu 35 let a myslím si, že i nadále se tak může používat. Myslím si, že je nesprávné, že se tady bavíme v této diskusi o jazycích a že parlament tady požádal, že členské státy, které se k tomu nepřipojí, se mohou vždycky eh, připojit během této cesty. Děkuji eh, panu kolegovi Mandersovi a další pan kolega Harbour. Uh, Pane předsedo, když jsem poprvé přišel do tohoto parlamentu v roce 99, jednotný evropský patent už byl na programu a pamatuju si, že jsme s panem Lénem pracovali na zprávě paní Palacio. Mám radost, že se zdá, že jsme postoupili ku předu. Ale nemůžeme podceňovat význam tohoto návrhu, kolegové. Význam pro konkurenceschopnost evropské ekonomiky. V současné době projednáváme velice imaginativní nový eh, plán pro inovační unii, unii inovací. Tato koncepce znamená, že unie musí být inovativnější, potřebujeme víc vynálezů a musíme je také víc využívat. Je naprosto nepostradatelné, abychom měli konkurenceschopný systém patentů. A já myslím, že posílená spolupráce je imaginativní krok, jak to posunout ku předu. A já doufám, že i španělští a italští kolegové se přidají. Už nemůžeme dál čekat, protože celosvětově všichni ostatní usilují o podíl na trhu inovací. Děkuji panu kolegovi Hábrovi a přeji mu, aby se brzy uzdravil. Jako další pan kolega Ferrera. Děkuji, pane předsedo. Tento proces je velice poučný, ehm, jak forma, tak obsah jak teď velké mocnosti v Evropské unie budou chtít prosadit své zájmy v každodenních eh, sporech a drobných záležitostech a eh, jak budou chtít obejít Lisabonskou smlouvu posílenou spoluprací. Už tenkrát eh, jsme mluvili o dopadech posílené spolupráce a varovali jsme předtím. A teď jde o patentový postup, jde o cíle, Cíle spočívají v tom, eh, že se má angličtina, němčina, francouzština tady používat a mají hrát privilegovanou roli. A ostatní jazyky, jako je portugalština, mm, třetí nejvíce rozšířený jazyk po celém světě, mm, mm, má mít podřazenou funkci. A tím by Ehm, tyto jazyky v oblasti vědy a v um, ostatních oblastech byly značně znevýhodněny. A to je další útok na eh, princip vícejazyčnosti v Evropské unie. Eh, pod záminkou eh, úspor se v této cestě pokračuje. Jako další pan kolega Paška. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové. Od roku 2000 Evropská unie se pokousí o intenzivnější spolupráci členských zemí v oblasti patentové ochrany. V posledním kole jednání, které proběhlo v prosinci loňského roku, však bylo potvrzeno, že více členských zemí má vážné výhrady oproti navrhovanému řešení překladů pro patenty v Evropské unii. Tento návrh vychází ze současného jazykového režimu Evropského patentového úřadu. Proto není možné dosáhnout pozitivní jednomyslného rozhodnutí Rady, které potřebujeme pro další společný postup. V takovéto situaci je proto přirozené a logické, Jaká je reakce těch členských států, které si uvědomují potřebu zlepšit spolupráci členských států při ochraně duševního vlastnictví? Postupem podle článku 20 Evropské smlouvy usilují o navázání posílené spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany. Jsem přesvědčený, vážený pane komisaři a kolegyně a kolegové, že Evropský parlament nebude překážkou pro takovouto posílenou spolupráci těch členských zemí, které chtějí spolupracovat. Děkuji za pozornost. Děkuji panu kolegovi Paškovi. A další pan kolega Šváb. Děkuji, pane předsedo. Už toho bylo vyřešeno hodně. Bylo tady řečeno hodně argumentů, chtěl bych se vrátit k podstatným argumentem. Myslím si, že apel kolegy Léného bychom nutně měli podpořit a návrh pana komisaře Barniera bychom měli přijmout. A v této souvislosti byl důrazně chtěl připomenout nejen na úspěšnou, připomenout úspěšnost práci belgického předsednictví, i v jiných složkách toto předsednictví toho vykonalo hodně. Za prvé, tady jde o otázku týkající se postupu. Kolega Lén na to upozorňoval. Nejde o otázku toho, jaké jazyky v Evropě Mm, mají být, eh, jakým jazyky kolik lidí mluví v Evropě mm, a ve světě a který z nich je nejistší. Ale jde o eh, otázku postupu. Mm, to bych chtěla rada rozhodnout. Tato otázka postupu, to je eh, to, o čem předtím hovořila předtím kolegyně ze Zelených. Tuto otázku bychom měli předem pečlivě prošetřit, ale nejedná se tady o přání nějaké podskupiny v evropském prostoru, abychom tady vytvořili určitý jazykový režim, ale je to 25 se 27 členských států a proto si myslím, že bychom i tehdy, až rozhodnutí předložíme k této posílené spolupráci, měli bychom toto rozhodnutí učinit opatrně. My jako Evropský parlament bychom eh, mohli eh, s tímto souhlasit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a další je pan kolega Kierek. Koledzy, patent europejský má pomoc inovacyjným. Vážení kolegové, Vážení kolegové, takovýto evropský patent má posílit inovace. A proč by neměl přispět a proč bychom neměli také využít takových inovací? Myslím si, že bychom také měli pomyslet na optimální formu takového patentu, protože máme dlouhé a krátké patenty a dlouhé patenty nemusí nutně být lepší než patenty krátké. Myslím si, že bychom si

ale věřím že prospěch budou mít všichni vývojáři v evropské unii a to nehledě na to že to nebude v českém jazyce. je důležité aby patent byl stejně levný jako je ten v usa a proto věřím že rada dospěje ještě k dalšímu zjednodušení. důležitý je nový soud pro evropské patenty který by měl vyjasnit řady otazníků kolem softwarových a biotechnologických patentů. podporuji návrh posílené spolupráce. Děkuji paní Rojtové a e, na závěr postupu Catch the Eye e, pan kolega, paní kolegyně Daňclík. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Už toho dnes bylo hodně řečeno o tom, že Evropa a naše podniky potřebují patenty. A já se k tomu mohu připojit. Bez nějakého řešení pro patenty bude mnohem obtížnější pro naše podniky konkurovat dynamičtějším a inovativnějším společnostem z nově vznikajících ekonomik. Ale neměli bychom zapomínat, že posílená spolupráce v oblasti patentů není tím nejvhodnějším řešením z hlediska společného jednotného evropského trhu. Já se zasazuji o co nejsilnější společný trh a proto bych chtěla apelovat na všechny členy, na všechny, kdo se účastní této práce, aby zpracovali řešení výhodná pro celou Unii. A tady mám na mysli jazykový režim, který nebude diskriminační vůči osobám, které neznají angličtinu, němčinu nebo francouzštinu. Já myslím, že když budeme vycházet z jednoho jazyka, bylo by to to nejvýhodnější řešení. Děkuji, paní kolegyně Hanslík. Tímto ukončujeme rozpravu a teď následuje pan kolega, pan komisař Barní. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Paní Hanslíková, já se budu věnovat té poslední věci, o které jste se zmínila, abych se zmínil především o podstatě, nejenom o té proceduře. My jsme opravdu tomu věnovali velikou pozornost i v rámci belgického předsednictví a posledních několik týdnů i pod vedením eh, nového předsednictví. Pokud nějaký podnik řekněme bulharský, slovenský, mm, portugalský, nebo lotyšský mm, připraví eh, takovou žádost ve svém jazyku, tak to může udělat mm, v rámci toho návrhu, o kterém hovoříme, a potom náklady za překlad budou proplaceny. Pokud jde o nějaké spory, možné spory, tento podnik eh, získá manuální překlad eh, k dispozici, který bude opravdu v jeho jazyce. Pokud před obdržením tohoto překladu nebude respektovat ten patent, protože ho prostě nechápe, tak um, bude rovněž chráněn, protože to udělal v dobré vůli a nebude muset platit uh, nějaké škody tím způsobené. Rád bych vám připomněl, dámy a pánové, abychom si uvědomili, o čem se hovoříme, o čem budeme hovořit co bude na stole před námi. Já navrhuji to, aby podniky, které budou předkládat takovou žádost, to mohly udělat ve svém vlastním jazyce. Ovšem ta ochrana, ochrana právního hlediska, právního charakteru bude pokryta v těch třech jazycích um, na základě uh, společné úmluvy, kterou máme v této oblasti k dispozici. To jsem nevymyslela já. Máme zde k dispozici mnoho let a právě je to jeden z těchto tří jazyků, které umožní teda ochranu z právního hlediska a to na celém území Evropské unie automatickou ochranu. S předsednictvím jsme předložili ten nový návrh, určitě o tom budeme hovořit, to znamená, kromě těchto třech jazyků v rámci právní ochrany bychom měli ještě dva jazyky pro překlad k dispozici, které nebudou mít právní mm, důležitost, ovšem bude to velice důležité z informačního hlediska pro komunikaci toho, abychom vysvětlí to, co je v rámci tohoto patentu k dispozici. To znamená, angličtina to může být využitá, nebo portugalština, nebo mm, mm holandština, nebo lotyština jeden z těchto teda dvou jazyků a rovněž to bude bezplatné, rovněž bude eh, to zaplaceno z naší strany. To znamená tři jazyky v rámci právní ochrany a dva jazyky další, které budou prostě pro informaci. To znamená, že nedojde k žádné diskriminaci v rámci Evropské unie, mm, dokonce ani, řekněme, podniky, které budou etablovány v tom státě, který není součástí posílené spolupráce. To znamená, když španělský podnik přinese eh, takový návrh, návrh eh, nebo přijde s takovým návrhem, tak bude moci to využít eh, i přesto um, tuto, této ochrany bude moci požívat, i přesto, že Španělsko nebude součástí posílené spolupráce. Čili o to zde jde. A právě proto, dámy a pánové, já jsem opravdu tomu věnoval velikou pozornost. Dlouho jsem se tomu věnoval velice seriózně, bez jakékoliv ideologie, velice objektivně. Vzal jsem v potaz veškeré překážky, m, problémy, které zde vidíme. Čili to, co zde navrhujeme, je opravdu politicky akceptovatelné 25 členskými státy a ekonomicky je to prostě nezbytné pro všechny podniky Evropské unie. Paní Hercogová velice eh, hovořila i o tom, jak je to nesmírně mm, důležité. Pan Šváb z, mm, z ekonomického hlediska naší, my opravdu musíme ehm, podporovat kreativitu, inovaci, protože v této oblasti máme, máme ještě pořád výhodu v Evropě, měli bychom ji chránit, měli bychom posílit to výhodu. A právě toto je případem mnoha malých, středně velkých podniků, protože ty, jelikož zde nemáme evropský patent, tak prostě nejsou schopni finančně chránit své inovace. Paní Rojtová, vy jste o tom hovořila velice jasně před chviličkou, falšování a podobně padělky, pokud nebudeme chránit patenty, protože prostě nemáme tuto možnost chránit je v, Evro- v Evropské unii, tak prostě budeme chránit pouze ve dvou, ve třech státech a v ostatních státech prostě se tam můžou dostat padělky a jakmile se dostanou na území těchto států, tak se dostanou na území celého vnitřního trhu a budou tím samozřejmě mít dopad na bezpečnost, na zdraví našich občanů, řekněme právě v oblasti medicíny, bude to mít dopad na pracovní místa, čili to je nesmírně zásadní záležitost záležitost, nesmírně závažná záležitost a právě proto jsme se snažili neideologickým způsobem dosáhnout určitého pokroku a dosažení mm, řešení, které je podle mého názoru akceptovatelné. A pane předsedo, úplně na závěr dovolte ještě, abych reagoval na pana Lopeze a jeho poznámku. Já jsem to poslouchala a paní Nichtenberger rovněž věnovala jsem mu samozřejmě velikou pozornost, jaká to bude posílená spolupráce. V současné době je to 25, která bude moci využívat Eh, tuto záležitost, tak abychom bojovali proti roztřištěnosti. Já si myslím, že to je opravdu výjimečná situace. Výjimečná situace jednotného trhu, kde potřebujeme jednomyslnost v téměř ve všech ostatních oblastech, pokud pokud jde o eh, vnitřní trh, tak tam máme, tam máme právě tu eh, kvalifikovanou většinu. Všem těchto případech budeme potřebovat jednotný postup a proto si myslím, že zde nehrozí riziko fragmentace a my samozřejmě my budeme bdít nad tím, aby nedošlo k nějakému rozstřižení v této oblasti my za komisi. Rád bych poděkoval panu Lenemu za jeho eh, přístup, za jeho vůli, za, hm, rád bych poděkoval celému výboru, že připravili takový opravdu objektivní návrh v oblasti posílené spolupráce, která by se do týkal evropského patentu. Děkuji. Děkuji panu komisaři Banír a další za radu paní Jury. Děkuji, pane předsedo. Dnes večer jsem jsem prvním vystoupení hovořila jazykem, který bude jedním z jazyků evropského patentu. Hovořila jsem i jinými jazyky, které nejsou jazyky evropského patentu. Ale teď budu mluvit svou mateřštinou, která nebude jazykem evropského patentu. Tímto jazykem hovoří pouze asi 15 milionů osob na světě. Z nich je 10 milionů v Maďarsku. A tady se obracím především na španělské a italské kolegy. Věřte mi, my přikládáme velký význam kvalitě a zacházení s jazyky a vícejazyčnosti. Já zastupuji členský stát, no, přesně řečeno vlastně teď už nemám členský stát, ale ještě před šesti týdny jsem zastupoval určitý členský stát v tomto parlamentu a tato země mývala jiný názor na evropský patent. Evropská mláda, vla, pardon, maďarská vláda v posledním měsíci změnila názor. Nebylo to snadné rozhodnutí a způsobilo tento obrat v maďarské vládě? Mohu vám to říct. Zahájili jsme konzultace se zástupci podnikatelů, malých a středních podniků a ti nám jednoznačně řekli, že je potřeba změnit náš postoj a neodmítat tento evropský patent. Protože tak můžeme pomoct maďarským malým a středním podnikům, aby se stali součástí tohoto evropského patentu a pomoct jim ke značným úsporám, když budou využívat funkční jazykový režim. Jak vypadá současná situace? Máme 25 členských států ze 27, které se shodly. To zdaleka není ideální. My jsme vždy podporovali myšlenku silného jednotného evropského trhu a vždy jsme se domnívali, že toto by pomohlo, toto by podpořilo evropský růst mluvila o tom řada kolegů, kteří tady vystoupili, zvlášť po krizi, potřebujeme růst, potřebujeme chránit jednotný evropský trh. A jedním ze základních kamenů je jednotná patentová ochrana v Evropě. Jak zdůraznil pan Barnier, já se domnívám, že italským i španělským podnikům by prospěl takový patent, kdyby se v budoucnu zavedl. Dovolte mi ještě dvě další připomínky. Za prvé, Někdo se nás ptal, proč tak spěcháme? Proč chceme postupovat tak rychle, když komise tento návrh předložila teprve v červnu? Já myslím, vážení poslanci, že na tuto otázku už jste odpověděli. Někdo říkal, že o jazykovém režimu, jen o jazykovém režimu už jednáme deset let. Takže já myslím, že o žádném spěchu nemůže být ani řeč. A druhá otázka? Udělali jsme absolutně všechno, co bylo v našich silách, abychom našli řešení, které by bylo přijatelné pro každý členský stát. Já myslím, že belgické předsednictví udělalo vše, co bylo možné. Podívejte se na všechny ty návrhy, na všechno, co navrhovali, aby celý návrh byl přijatelný pro všech 27 členských států. Bohužel navzdory veškerému úsilí jsme v prosinci viděli 12 zemí, které žádali o posilnou spolupráci a jak už jsme říkali, teď už to není 12, ale 25. Takže se nedalo dělat nic jiného. Předsednictví nemohlo dělat nic jiného, než zvolit si cestu posílené spolupráce. A proto žádám o vaši podporu při hlasování. Zamyslete se nad tím, jak to vypadá na jednotném evropském trhu. My ho musíme posílit. Měli jsme několik studií, které poukázaly na to, že jednou z překážek dalšího rozvoje toho trhu je to, že nemáme takový evropský patent. A to platí zvlášť pro naše malé a střední podniky. Inovovat a vylepšovat výsledky by pro ně bylo snadnější, kdyby takový patent měl. Děkuji. Děkuji, pan Jury. A teď na závěr zpravodaj pan Lejne. Vážené pány a Vážené dámy pánové, na závěr tři poznámky. Pan komisař Barnier už poukázal na to, že posílená spolupráce byla specificky vytvořena proto, abychom překonali překážky v jednomyslnosti. Jednomyslnost podle Lisabonské smlouvy je absolutní výjimkou. To znamená, že až na, máme co dočení z málo případy a právě na to je postup posílené spolupráce vytvořen. Heslo dva jazyky o to eh, dnes nejde. Ještě jedno bych to důrazně chtěl říci, tady jde pouze o postup. Ale chtěl bych poukázat na to, že samozřejmě tenkrát už jsme diskutovali o tom, že jeden jazyk by byl ještě eh, cenově výhodnější než tři, ale také bylo poukázáno na tom, že v Evro- tady máme co dočinění o, s dohodou o evropském patentu. Evropský patentový úřad pracuje s jazyky, které byly dohodnuty. Změna jazykového režimu by nutně znamenala, eh, že bychom museli změnit takovou dohodu. Změna takové dohody však nemůže být být eh, nesena eh, členskými státy Evropské unie, ale jsou to všechny členské, všechny státy, myslím včetně i eh, Malty, které jsou v tomto úřadu. A myslím, že skoro všechny státy, kromě Švýcarska. Pokud se nedohodneme se 27 členskými státy, které máme, tak jak se pak máme domluvit s 39 státy, které jsou v tomto úřadě hm, zastoupeny. Takže si myslím, že pokud toto budeme vyžadovat, tak bychom měli očekávat, že celá záležitost se pak dostane do země nikoho. A když už mluvíme o této otázce, hm, tak to souvisí také s návrhem komise, kterým se se musíme zabývat. Všechny tři právní služby ostatně zvážily tuto možnost um, a potvrdili tuto možnost posílené eh, spolupráce. Všechny tři instituce. Ještě jednu poznámku. Praktici, myslím, spor, který tady vedeme politicky, stejně nechápou. Protože z pohledu praktiku, ten, který přihlašuje patent, ti přeci mm, fakticky stejně eh, se pohybují v jednom jazyce. A eh, tento principiální jazykový spor je něco, pro, co, co pro zúčastněné je naprosto nesrozumitelné. A na závěr mm, téma téma diskriminace. Pokud jsem správně pochopil a jsem si jist, že jsem správně pochopil, tak ehm, tento nový evropský patent je k dispozici všem podnikům, všem vynálezcům i těm, ehm, kteří jsou ze států, které nejsou ehm, členy eh, z principu z posílené spolupráce. Samozřejmě všem eh, státům na světě, pokud jsem správně pochopil. A já věřím, že jsem opravdu pochopil dobře. Pro státy, které se nezúčastní posílené spolupráce, pro tyto státy z toho nevyplyne žádná nevýhoda, protože to platí i pro ty, kteří budou pak mluvit o dohodě. Jestliže tedy chci prosadit tento patent, tak ho musím nechat eh, přeložit. Mm, a ještě k jazykovému sporu poslední větu. Nikomu se nebrání v tom, aby všechny tyto patenty mm, eh, nechal přeložit do všech 23 úředních jazyků. Jestliže členský stát si myslí, že jeho jazyk je natolik důležitý, že všechny patenty by měly být přeloženy do jeho jazyka, tak si to prostě má udělat. Ale prosím, ne na úkor majitelů patentů, kteří postupují inovativně a kteří posunují naše hospodářství kupředu Tady platí zásada. Ten, kdo si objedná muziku, tak za ní musí taky zaplatit. Pak je to záležitost daňových poplatníků a států, aby si za to zaplatili. To si myslím by byl důsledný postup. To by bylo skutečně důsledné, kdyby, mm, eh, když si někdo považuje svůj vlastní jazyk za důležitý a nutně si myslí, že v každém případě to musí nechat mě mm, přeložit, všechny tyto patenty, které jsou aplikovatelné, tak pak si to má udělat a eh, má to nechat správní platnosti a závaznosti přeložit, ale pak za to také zaplatit. To byla poslední moje poznámka. Eh, chtěl jsem jenom, abychom se dostali k jádru věci v této diskusi. Děkuji za pozornost. Dank. Děkuji panu kolegovi. Rozprava je tímto ukončena. Hlasování bude se konat zítra. Další bod našeho programu je zpráva pana kolegy Billy, eh, eh, radioaktivita eh, v potravinách a krmivech, CSR